A zpráva, která je dnes před námi, toto, tuto naději ještě utvrzuje. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a to završuje naši debatu a hlasovat se bude zítra v 11 hodin 30 minut. E, to znamená, teď se dostáváme k otázce k ústnímu zodpovězení princip subsidiarity po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost a chtěl, tady, chtěl bych tady přivítat pana komisaře Ševčoviče. A paní Košmeričová, máte slovo na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, to je nesmírně důležitá otázka a důležitá záležitost. Všichni víme, že před Lisabonskou smlouvou vždycky existoval nářek z národních parlamentů, že 80% toho, co se děje v legislativě, přichází z Evropy a my to musíme vlastně jenom odmávat a jsme jenom takoví pomocníci. Ale to se změnilo Lisabonskou smlouvou. Národní smlouvy, národní parlamenty dostaly možnost vykonávat vliv to propůjčilo Evropské unii větší demokratičnost, protože to dalo větší moc Evropskému parlamentu, ale i národním sněmovnám. Kromě toho stále jsme slyšeli nářek z národních parlamentů, že jim narostla práce, nahromadili se tam hory dokumentů, které musí prostudovat během několika málo týdnů, ale to důležité je, a já mám dojem, že národní parlamenty si to uvědomují stále více, Nejdůležitější je, že teď existuje možnost v lidových zastoupeních v jednotlivých městech ovlivňovat záležitosti Evropské unie na základě iniciativ. Je to takřka dva roky po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost kdy někteří kolegové a já jsme považovali za správné v tomto okamžiku se zeptat, jak teď hodnotí komise situaci, zda je komise spokojena s reakcí národních parlamentů, jak s tím komise nakládá, má dostatek zdrojů, dostatek personálu a v některých členských státech jsou regiony velké a důležité, jako například spolkové země v Německu. Jak se pojednávají záležitosti jejich adekvátním způsobem a spolupracuje se také adekvátně s výborem regionu. To byly otázky kolegy Daftor a mé a těším již se nyní na odpověď. Děkuji vám, paní Kochmerin, pan Ševčovič. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji paní poslankyni za tento dotaz, protože mi dává příležitost představit celkové hodnocení Komise provádění protokolu 2 Lisabonské smlouvy, který je znám jako mechanismus kontroly subsidiarity. Kontrolní mechanismus subsidiarity funguje. Jeho provádění eh, je zatím velice hladké. Jednak díky důrazné přípravě jak na straně komise, tak národních parlamentů před vstoupením Lisabonské smlouvy v platnost, ale také díky e, výborné spolupráci a konstruktivním kontaktům mezi komisí a národními parlamenty. Zkušenosti, které doposud máme, jasně ukazují, že národní parlamenty jsou dobře připravené a připraveny převzít svou nové, své nové funkce podle Lisabonské smlouvy. Do konce září 2011 komise rozeslala 139 návrhů, legislativních, eh, le, návrhu legislativy podle rozsahu kontrolního mechanismu subsidiarity do národních parlamentů a obdrželo celkem 61 eh, odůvodněných reakcí. Eh, kde bylo uvedeno, že daná legislativa nerespektuje princip subsidiarity, ale eh, v žádném z případů eh, úrovně stanovené v protokolu 2 nebyly tak vysoké, aby, aby spustili tzv. proces oranžové karty. Komise je přesvědčena, že vztahy s národními parlamenty by se neměly omezovat pouze na otázky subsidiarity, Komise podporuje prohloubení politického dialogu s národními parlamenty čehož je eh, princip kontroly subsidiarity jenom jedním aspektem. V kontextu politického dialogu komise eh, obdržela a odpověděla do, do, eh, odpovídá pravidelně na více než 600 dotazů z národních parlamentů, včetně stanovisek, pokud je o obsah návrhu komise. Jaký máme personál, to bylo také součástí otázek. Máme zde separátní jednotku v rámci generálního ředitelství, která se zabývá vztahy s národními parlamenty a každé generální ředitelství má eh, dedikované koordinátory pro vztahy s národními parlamenty, kteří přispívají k hladkému provádění kontrolního mechanismu subsidiarity a k politickému dialogu, podobně jako kabinety eh, příslušných komisařů. Pokud jde o celkové hodnocení, zde mohu říci, že otázka tohoto kontrolního mechanismu subsidiarity a politického dialogu je běžně na pořadu jednání Kosaku, kdy se komise setkává se zástupci národních parlamentů, kteří pracují v evropských výborech. Já si myslím, jak bylo správně představeno paní poslankyní, je důležité zejména to, že eh, poslanci národních parlamentů se více zapojují do diskusí o evropské legislativě. Myslím si, že zde vidíme, že debata o všech těchto tématech se najednou stává mnohem hlubší, mnohem propracovanější a kvalita stanovisek přicházejících z národních parlamentů je nyní mnohem vyšší. My se snažíme dosáhnout eh, toho samého na straně komise. Faktem je, že jedno z témat na posledním zasedání Kosaku byly komentáře přicházející z národních parlamentů Parlamentu v tom smyslu, že v některých tématech máme být my konkrétnější, v tom smyslu, že parlamenty chtějí podrobnější vysvětlení našich ustanovení v legislativních návrzích, takže je to takový proces vzájemného poučování se. V další fázi bychom, myslím, měli dosáhnout toho, že pokud budeme mít sektorální návrhy týkající se například dopravy nebo životního prostředí, když se budou diskutovat tyto v Evropském parlamentu, eh, pardon, v národních parlamentech a nejenom pak na poli Evropského parlamentu, ale i na poli příslušných výborů. Tím zvýšíme zájem národních poslanců eh, na evropské legislativě, bude zde eh, vyšší pocit přináležitosti a transpozice provádění dané legislativy pak bude probíhat mnohem hladčeji. Celkově za to tento mechanismus funguje velmi dobře, politický dialog je velice důležitý, protože nám dává příležitost nejenom získávat odůvodněná stanoviska z národních parlamentů, ale dává nám to příležitost k velice pozitivní výměně názorů s národními parlamenty. Jsem si jist, že dialog bude pokračovat úspěšně i nadále, počet a kvalita názorů stanovisek z národních parlamentů se bude zvyšovat a bude se zvyšovat i kvalita eh, reakcí komise. Děkuji mnohokrát za slovo. Děkuji mnohokrát a není paní Flašíková Benová má slovo na dvě minuty. Děkuji velmi pěkně paní předsedající, vážný pan viceprezident komisie, kolegyně, kolegovia. Děkuji mm, za slovo. V rámci sdílené moci mezi evropskými institucemi a členskými státy jsou zde podmínky, za které eh, podmínky pro členské státy pod zásadou subsidiarity se rozumí na jedné straně ochrana rozhodovacích schopností a činnosti členských států a na druhé straně se uzákonňuje zásah Unie v případě, že cíle dané Unie nelze Eh, uspokojivě realizovat pouze na úrovni členských států. Zapojení národních parlamentů v důsledku vstoupení Evropské smlouvy v platnost zejména protokolu 2 je také předmětem výroční zprávy, kterou komise předložila. Zpráva se zaobývá principy subsidiarity eh, v praxi, eh, také se zaobí, zabývá principem subsidiarity národních parlamentů což byla právě jedna z takových očekávaných inovací, které souvisí se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Dle mého názoru je, se máme soustředit na některé podněty, které vyvolaly otázky v oblasti subsidiarity. Evropský parlament už mnoho let brání tuto zásadu. Od 1. prosince 2009 mohou parlamenty členských států v odůvodněném stanovisku informovat předsedu Evropské komise, že navrhované legislativní postupy podle jejich názoru nejsou v souladu se zásadou subsidiarity. A proto by mě, pane místopředsedo, zaujímalo stanovisko komise. Co komise v této věci stihla udělat a jak, se, eh, jak zareagovala na požadavky Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji mnohokrát a není, ne, pan Karim to není. Takže dávám slovo paní Bačesku v rámci Catch the Eye. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velice vítám, že se opět hovoří o zásadě subsidiarity, zejména s ohledem na druhý protokol Lisabonské smlouvy. Je třeba mít odpovídající mechanismus pro to, aby článek 5 o Evropské unii byl respektován. Jasná dělba kompetencí na komunitární a vnitrostátní úroveň s jednodušší aplikací mechanismu subsidiarity. Je třeba vždy zohledňovat specifika jednotlivých členských států. Ráda bych poukázala na to, že Evropský soudní dvor nemá příliš velkou kontrolu nad aplikací tohoto principu. Došlo pouze k odvolání jednoho právního aktu, aniž by se přeskoumalo to, zda byl použit, zda byla dodržena zásada subsidiarity. Proto je legislativní kontrola nesmírně důležitá. Děkuji a nyní paní Bilbao. Paní Bilbao. Děkuji. Konstruovat Evropu znamená integrovat, budovat Ráda bych, kdyby mě pan komisař si přinejmenším poslechl, když hovořím. Nevadí-li vám to, paní předsedkyně, začnu znova. Budovat Evropu, říkal pan komisař, znamená také věřit ve federalismus, ale zároveň v zásadu subsidiarity a proporcionality. Stavění domů zůsta, začíná od základů a Evropa musí být zlepšována tak, že se bude zlepšovat situace v regionech. A tady se promeškala určitá šance, protože regiony mohou přispět velkým dílem. Výbor regionů doporučuje, aby konfederace i regionů fungovala alespoň jako poradenský hlas, aby jeho hlas byl vyslyšen na Evropské komisi. Minulý měsíc jsem zaslechla, že Tady některé regiony vůbec nemají informaci, jakým způsobem eh, jejich hlas bývá vyslyšen a dostávám stále stejnou odpověď. Komise stále tvrdí to tež, i když tvrdí, že systém funguje dobře. Máte nějak něco nového mi k tomu říci? Děkuji mnohokrát paní Bilbou a slovo má pan Ferrera. Obrigado, senhora Presidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V rámci této rozpravy o fungování principu subsidiarity a jeho používání jedna otázka, kterou nemůžeme ignorovat. Je faktem, že celá dynamika integračního procesu a právní rámce nastolené Lisabonskou smlouvou a pak zejména každodenní praxe provádění evropské legislativy, všechny tyto věci Eh, dělají v podstatě pravý opak toho, čemu rozumíme jako subsidiarity. Mělo by to být členské státy, které rozhodují o tom, co mohou sami zlepšit. Eh, jsou to členské státy, které mají tuto zodpovědnost. Eh, pokud členské státy chtějí protestovat proti evropské legislativě a jejím praktickým dopadům, měli by to mít možnost udělat, ale Lisabonská smlouva nám v tomto ohledu nedává příliš mnoho záruk. Eh, pokud jde o dosažení teda opravdového principu subsidiarity. Evropský proces je čím dál tím více federalistický ve své podstatě. Eh, jedná se v podstatě úplně o top-down organizaci Evropské unie, proto si myslím, že bychom se měli snažit věci znovu otočit, pokud chceme opravdu implementovat eh, princip subsidiarity tak, aby lidé mohli říkat Unii, co je pro ně nejlepší, a ne naopak. To Janov, minuta. Pan na minutu. Máte slovo, pane Stojanové. Myslím, že... Děkuji za slovo, paní předsedající. Domnívám se, že princip, podle kterého národní parlamenty mohou eh, upozornit na ten princip subsidiarity, tak dnes, nebo co se týče tedy toho principu, tak je pravda, že už je to vlastně dva roky, kdy to národní parlamenty mohou dělat a vlastně zatím se nikdy nestalo, že by to nakonec bylo efektivní, že by celý proces byl zastaven. Lisabonská smlouva vlastně obsahovala tuto klauzuli už s tím, že se předem vědělo, že to vlastně nebude příliš v praxi fungovat. Víte dobře, že parlamentní legislativní proces trvá několik měsíců a jsme zde vlastně v rámci jednoho parlamentu. Takže si sami asi můžete spočítat, co to znamená, když by tento proces se měl opakovat ve 27 dalších eh, národních parlamentech. Myslím si, že zásada subsidiarity by měla za, obsahovat za prvé schválení ze strany národních parlamentů a poté teprve schválení toho samotného aktu. Děkuji nyní pan Kelly. Děkuji. Zásada subsidiarity je taková důležitá zásada v, ve vztahu členských států k Evropským unii. Má určité silné i slabé stránky silné stránky jsou v tom, že členské státy mohou o některých věcech rozhodovat sami a nemohou vinit Evropskou unii za všechno, ale pak má i slabiny a ty hlavní slabiny to jsou třeba reakce na ekonomickou krizi. E, většinou se asi shodeme v tom, že e, pokud reagujeme na vyšší úrovni, tak můžeme reagovat rychleji. Nicméně je důležité, abychom spolupracovali s národními parlamenty, abychom vyřešili problémy, které řešíme. Potěšilo mě to, co říkal komisař, když hovořil o tom, že národní parlamenty reagují, že využívají tuto možnost. A takovou zkušenost mám i ze své země. Děkuji. Pane Ševkoviči. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za všeho nejdříve. Chci poděkovat eh, váženým poslancům za jejich reakce na můj úvodní příspěvek. Eh, chci rovněž poděkovat Evropskému parlamentu za velice konstruktivní přístup eh, k tomuto mechanismu a také ke spolupráci, spolupráci komise s národními parlamenty v tomto ohledu. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že dobrá práce odvedená mechanismem kontroly subsidiarity je v zájmu nás všech. Nejedná se o systém blokování evropské integrace, ale naopak jejich transparentnění pro evropské občany a její vyšší míra demokratizace. Protože témata, která se zde řeší, e, jsou velice blízká srdcím našich občanů a jejich obavám. Musím říci, že také vítám pozitivní tón a konstruktivní přístup mluvčích, eh, předsedů jednotlivých národních parlamentů, protože tento hlas je naprosto zásadní při budování společné Evropy, eh, Evropy, která se bude eh, vyskytovat i v hlavních městech našich členských států a bude blízká našim občanům. Komise podporuje aktivní politický dialog s národními parlamenty. Tento dialog byl zatím velmi plodný tak jak jsem eh, uváděl podle počtu stanovisek a odůvodněných stanovisek, která jsme obdrželi. My samozřejmě podporujeme další vývoj tímto směrem. Otázka týkající se výboru regionu teď. Eh, samozřejmě s tímto výborem velice úzce spolupracujeme. Tento výbor může hrát aktivní roli v eh, celém tomto mechanismu, zejména zajišťuje vyslyšení hlasu místních, lokálních, regionálních úřadů na evropské úrovni. Konkrétně eh, monitorovací síť výboru regionu eh, poskytuje dobrý nástroj pro místní úřady a umožňuje naopak komisi eh, důrazněji analyzovat regionální dopady legislativních návrhů. Rovněž pomáhá komisi hodnotit subsidiaritu a proporcionalitu legislativních návrhů budoucích. V souladu s protokolem spolupráce mezi komise a, komisí a výborem regionů. Komise pravidelně poskytuje výboru regionů komentáře a e, odůvodnění svých stanovisek. Pokud jde o mechanismus kontroly subsidiarity, a regionální tělesa. Zde musíme respektovat smlouvy. Smlouvy jsou v tomto ohledu velice jasné. Říkají, že pro každý národní parlament, každou komoru národního parlamentu budeme eh, konzultovat eh, ve věci legislativních pravomocí. A to musíme za všech okolností respektovat. Jak tento mechanismus funguje v praxi? To byla první i poslední otázka. Národní parlamenty jsou poměrně efektivní, pokud jde o reakce z jejich strany na legislativní návrhy pocházející od komise. Nevypadá to, že by měli nějaké problémy eh, s dodržováním stanoveného smytýdenního termínu eh, a zde musíme být naprosto neúprostní. Zároveň, když se legislativní návrh zasílá Radě Evropského parlamentu, tak se zasílá zároveň i národním parlamentům a do osmi týdnů národní parlamenty eh, jsou připraveny a schopny reagovat a také reagují a posílají svá stanoviska. O co se pokoušíme v komisi nyní? Snažíme se dosáhnout vyšší míry účinnosti. V reakci na tyto, na tyto podněty instalujeme nový informační systém, který umožňuje lepší registraci všech reakcí na podněty. Snažíme se vylepšit také kvalitu našich reakcí směrem k národním parlamentu a pracovat do vyšší míry s podněty, které z národních parlamentů obdržíme. Jak bylo řečeno, Eh, dva roky po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost funguje mechanismus kontroly subsidiarity velice dobře. Já jsem si jist, že to bude jeden z velice důležitých nástrojů vyšší míry integrace a zahrnutí národních parlamentů do evropské spolupráce. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Takže uzavírám tuto diskuzi. Příští zasedání zítra začne od 9 do 13.30. Program byl zveřejněn a je k dispozici na internetových stránkách parlamentu. Tím pádem Přerušuji zasedání, přeji všem krásný